od roku 79 do roku 81 a od roku 1989 do roku 2004 a rovněž měl funkci místo předsedy belgické vlády a ministra financí od roku 85 do, 80, do roku 89 byl komisařem pro externí vztahy a obchodní politiku. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mého předchůdce, rozhodl jsem se, poslat kondolenční dopis jeho rodině a chci mu tímto vzdát čest. Nyní přejdeme k bodu číslo 4 na pořadu jednání, současný stav probíhajících trojstranných jednání. Jedno z jednání bylo ukončeno Náš zpravodaj byl Helmut Scholz eh, k tématu ICI. Eh, pane Scholzi, chcete-li si říct slovo, máte prostor. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já budu velice stručný. Eh, my jsme strany jednání ukončili po sedmi kolech. Jednalo se o finanční nástroje pro zahraničně politické eh, finanční nástroje v rámci balíčku a ICI Plus je jedním z nich. V rámci jednání jsme dospěli k tomu, jak, eh, jak už jsme to říkali před eh, dvěma zasedáními zde ve výboru, jsme dospěli k tomu, že můžeme stanovit konkrétní důležité podmínky, tak jak byly uvedeny po druhém čtení eh, v, FSD eh, v Evropském parlamentu pro eh, nástroj ICI. Ty jsme také prosadili. V rámci článku 16 ICI plus jsme řešili finanční nástroje, zde jsme doplnili ještě vysvětlující prohlášení, dodatečné vysvětlující prohlášení, které popisuje, eh, popisuje záměry Evropského parlamentu a blíží se k ním. Eh, dospěli jsme k tomu, že v rámci nástroje jako takového se objevuje odkaz na regionální i obsahové cíle eh, nástroje ICI. plus budou, budou to tedy opatření, která budou součástí přímo toho legislativního aktu. A pokud jde o ty aktiv přenesené pravomoci, to bylo velice konfliktní téma eh, v celém tom jednání. Eh, pokud jde o eh, pět nástrojů, zde máme vysvětlení, kde se hovoří o tom, že jsme do budoucna připraveni, tedy ze strany komise, připraveni přijmout, zohlednit pozici Evropského parlamentu, prověřit ji a náležitě ji zohlednit. Což je samozřejmě pro Evropský parlament velice významné, aby zde toto společné prohlášení, toto prohlášení o porozumění bylo. Je to něco, čeho jsme dosáhli během jednání a myslím si, že i vzhledem k formulaci nového nástroje ICI ze strany komise je to velice zásadní legislativní prvek tohoto textu. To jsou tedy ty tři nejdůležitější výsledky našich kol jednání. a e, nyní se to bude hlasovat v plenárním zasedání, bude se hlasovat o jednotlivých nástrojích. E, já prosím o podporu nástroje ICI+. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Takže pokud plenární zasedání ratifikuje kompromisní znění, e, kterému jste dospěli, je toto hotové. Já chci říci, že toto byl velice zdlouhavý proces a proces jednání velice náročný. Chci poděkovat Helmutu Šelcovi, našemu zpravodaji, za jeho práci, za jeho nasazení. Myslím si, že tento výsledek je velice, velice pozitivní a velkou částí je to zásluha právě pana Šolce. Nyní se tedy dostáváme k jednání ohledně nařízení o bilaterálních investičních smlouvách. Zde v podstatě hovoříme o přechodném režimu, který bude aplikován v rámci stávajících eh, investičních dohod Týká se to tady Unie, ne konkrétních členských států, nicméně máme zhruba 12 bilaterálních investičních smluv, které se musí zohlednit v rámci této, této dohody. Musíme se podívat na jejich právní statut eh, vzhledem k evropskému právu. Během posledního kola jednání, které proběhlo 18.10., se hovořilo o kompromisech, eh, eh, o nejnovějších kompromisech navržených komisí. Ačkoliv bylo dosaženo určitého pokroku a zatím ještě není nic definitivní, není cesta kompromisu uzavřená, jsou bohužel rozdíly ve stanoviscích parlamentu a rady nadále dosti zásadní, zejména v některých konkrétních aspektech, což znamená, že předčasná dohoda je v podstatě, nebo respektive brzká dohoda je v podstatě vyloučena v tuto fázi. Opět jedná se o velice složité. Jako obvykle já jako zpravodaj jsem v pravidelném eh, kontaktu s týmem tohoto výboru nic se neodehrává, aniž by proběhla diskuse v rámci tohoto týmu. A spolupráce probíhá velice dobře. Doufáme, že eh, v brzké době, respektive na příštím zasedání, dosáhneme pokroku. Připravujeme určité návrhy z naší strany pro tuto příští schůzi a uvidíme zkrátka, co ta schůze přinese. Ovšem znovu říkám, že bychom neměli obětovat dobrý kompromis eh, jenom časové úspoře. Je nutné, aby jednání dospělo do zralého stádia, tak abychom mohli dosáhnout rozumného kompromisu s radou, pokud je takovýto kompromis vůbec možný. Tak, tím jsme hotovi s tímto bodem. E, žádné další jednání momentálně neprobíhá. Proto se přesouváme k bodu číslo 5 na pořadu jednání. Obecná ustanovení týkající se makrofinanční pomoci třetím zemím. Toto je první výměna názorů eh, k tomuto tématu. Naším zpravodajem je Metin Kazak z frakce ALDE, který nám eh, dal eh, k dispozici pracovní dokument, který podle mého názoru je velice užitečný. Ten dokument máte ve složkách před sebou, doufám, že jste měli čas si jej přečíst. Jak víte, makrofinanční pomoc až do nynějška byla věcí, která se řešila případ od případu před Lisabonskou smlouvou byla tato rozhodnutí v kompetenci Rady. Po Lisabonské smlouvě eh, se z tohoto stal standardní bilaterální proces, což znamená, že parlament zde má nyní eh, schodnou rozhodovací pravomoc. Všem od roku 2003 parlament neustále žádá o nějaké rámcové nařízení, eh, nejspíše proto, že tehdy jsme neměli žádné legislativní pravomoci. Ehm, a proto tedy nyní je na stole návrh komise, který je reakcí na naše požadavky. Nicméně, ehm, pan zpravodaj se ehm, pro, zpravodaj na tuto věc odkazuje ve svém dokumentu, protože ten návrh návrh pokládá mnoho procedurálních a technických dotazů. Slovo má pan zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, jak tady zaznělo, mikrofinanční podpora ze strany EU makrofinanční podpora byla zahájena eh, v rámci pomoci třetím zemím, které se setkávají s problémy s platební bilancí Eh, v této souvislosti bylo schváleno celkem 55 rozhodnutí o makrofinanční pomoci ve prospěch 23 zemí eh, v celkové výši 7,2 miliardy eur ve formě grantů a půjček nebo kombinace obou těchto nástrojů. V této souvislosti vycházíme z rozhodnutí Rady tak eh, z října 2002 s takzvanými obecnými kritérii, z nichž pak vyplývá řada legislativních rozhodnutí. Eh, v poslední době se eh, pod, eh, takto poskytovala pomoc buď v rámci procesu spolurozhodování, anebo na základě Lisabonské smlouvy. Hm, to, tento proces je poměrně zdlouhavý a náročný. Já bych byl rád, kdyby se zefektivnil. Zatím byla přijata dvě rozhodnutí ad hoc pro Ukrajinu a Moldavsko. Třetí rozhodnutí, které se týká Gruzie, je pozastaveno kvůli procedurálnímu sporu. Evropský parlament trvá na tom, aby proběhl poradní postup, který byl použit v případě Ukrajiny a Moldavska, zatímco Rada vyžaduje přeskumný postup. Co je však ještě důležité, dáváme přednost prováděcím aktům eh, spíše než běžnou zákonodárnou proceduru, která se používá nyní, což by umožnilo demokratický přeskum parlamentu a podle eh, Lisabonské smlouvy eh, je tento postup jiný. Pro mě je toto zásadní otázka jako pro zpravodaje. Já bych tedy velice rád v této souvislosti získal eh, podporu kolegů z dalších skupin. Budu diskutovat se stínovými zpravodaji o tom, jak bychom mohli o každé MFA diskutovat případ o případu, ale zároveň urychlit celý proces. Evropský parlament má možnost stát se spoluvlastníkem těchto pravidel a tímto způsobem uplatňovat eh, zahraniční politiku založenou na Lisabonské smlouvě, podporovat dodržování lidských práv a demokracii. Také se ukazuje a ukázalo dříve, že politická podmíněnost která by měla mít zásadní postavení eh, v makrofinanční podpoře, zatím nebyla uplatňována. Já bych rád zdůraznil, že tato složka je odlišná od většiny našich témat v INTA, protože nejde o reciproční obchodní dohodou, jinými slovy, eh, Evropská unie z této pomoci, kterou poskytne, nezíská přímý přínos. A stejně jako eh, u GSP bychom měli vždycky podmiňovat dodržováním lidských práv eh, jakoukoliv pomoc. Jakákoliv pomoc, kterou poskytneme třetím státům, nebude jenom chránit naše finanční a ekonomické zájmy, ale měla by dít také na podporu demokratických hodnot. Já bych rád využil eh, tuto příležitost, abych projednal pracovní dokument, také eh, s tím, že zde máme zástupce komise, abych jim mohl položit důležitou otázku. Víme, že se připravují nové návrhy na další nástroje externí finanční pomoci, a to již na prosinec tohoto roku. A proto by mě velice zajímalo, zda eh, nařízení o makrofinanční pomoci třetím zemím eh, je součástí tohoto připravovaného rámcového balíčku a zda by nám komise mohla vysvětlit, kdy plánuje vydat návrh nového nařízení o makrofinanční pomoci a současný rámec se týká pouze období do roku 2013, ale já bych předpokládal, že se bude tedy pracovat na dvou návrzích současně, nebo tomu tak nebude. Ehm, rozhodně ta situace zdaleka není eh, dokonalá. A jakožto výbor bychom měli zvažovat, jakou cestou se vydat. Zatím vám děkuji za pozornost a e, těším se na vaše připomínky. Děkuji. Ještě než dám slovo členům výboru, tak vzhledem k tomu, že zazněly otázky mířené na komisi, vyslechneme si odpovědi komise. Za komisi je tu pan Peter Becks a dávám mu slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve rád souhlasil s vámi v tom smyslu, že pracovní dokument zpravodaje je velmi užitečný a také velice jasně formuluje témata, eh, jimž se věnujeme. Proto si myslím, že není zcela nutné, abych zde probíral celé své vystoupení, které jsem si připravil, protože bych tím opakoval to, co již je v dokumentu obsazeno. A chtěl bych eh, ušetřit váš čas, který je velmi cený a proto se pokusím spíše rovnou odpovědět na otázky pana Kazaka. První otázka, kterou položil, se vztahuje k tématu eh, jakési hranice červené linie demokratického přeskumu pro parlament. Ve svém návrhu komise jasně zdůrazňuje nutnost informovat parlament o jakémkoliv vývoji v operacích, eh, kterým se budeme věnovat podle rámcového nařízení. My jsme připraveni a musím přiznat, že jsme eh, žádné z těchto prvků do současného návrhu nezakomponovali, ale eh, chceme posílit úlohu parlamentu v procesu mikrofinanční pomoci a to je také v souladu eh, s nařízením o komitologii, což je také právní požadavek na naší straně. tématu politické podmíněnosti, jak pan Kazak zmínil, my celá chápeme to, že parlament klade důraz na splnění podmínek existence demokratických mechanismů, právního státu a dodržování lidských práv. My však e, spolupracujeme e, velice úzce e, také s SVČ tak, aby byly politické podmínky v každé zemi splněny, v každé, která může získat makrofinanční pomoc. A v této souvislosti je rozumné, aby se tomu věnovalo SVČ nikoli my ekonomové, protože oni by měli zjišťovat, zda byly politické podmínky splněny a také mohou k jednotlivým zemím přistupovat koherentněji. Chceme se totiž vyhnout situaci, kdy eh, třeba neprobíhají žádné eh, operace na Ukrajině, protože paní Tymošenková je Eh, ve vězení a my si řekneme, že nebudeme tedy eh, v našich podporách pokračovat a vše se tam pozastaví. Já si myslím, že zhodnocení těch politických podmínek by skutečně eh, mělo být v rukou SVČ a my bychom měli v této souvislosti s nimi spolupracovat. Chci však eh, se vyjádřit jasně také v tom smyslu, že problematika korupce, transparentnosti eh, jsou nedílnou součástí podmíněnosti MFA protože také předurčují možnost, zda se té zemi podaří vytvořit eh, stabilní platební bilanci. Patří to tedy do našich podmínek a bereme to eh, v úvahu, pokud zvažujeme proveditelnost operací makrofinanční pomoci. A to je také předmětem eh, důvodových zpráv. My se věnujeme tedy i vzájemných memorand, že toto klademe jakožto podmínku pro poskytnutí makrofinanční pomoci. Třetí záležitost se týká skutečnosti, že tento návrh eh, se týká období pouze do roku 2014 a pak bude nová finanční perspektiva. A my jsme se domnívali, že je tady určitá naléhavost. Zazněl tady požadavek ze, sněmo, z této sněmovny z roku 2003, objevily se návrhy eh, také předložené radě, aby bylo na rámcové nařízení předloženo. Musíme si však uvědomit, že toto jde ruku v ruce eh, s vstupem v platnost Lisabonské smlouvy a celý ten proces se v důsledku toho prodloužil, zpomalil a nástroj se stal méně efektivním. A ze všech těchto důvodů jsme se domnívali, že ačkoliv budeme muset ten nástroj ještě jednou projednat a zrevidovat podle nových finančních perspektiv, bylo by užitečné, abychom předložili návrh, doufali jsme pro roky 2012 až 2013, Eh, což možná bude méně, protože teď už čas pokročil. Bylo by užitečné, abychom takový návrh předložili i pro to omezené časové období. Důležité je si uvědomit, že pro novou finanční perspektivu bude existovat určitá hlava v tom, v těch právních ustanovení, která bude zastřešovat všechny finanční nástroje a bude je zapojovat do nových finančních perspektiv. Z hlediska věcného eh, však podle mého názoru k zásadním změnám nedojde oproti stávajícímu návrhu. To je ode mě v této chvíli všechno. Děkuji. Děkuji vám. Pokud má někdo nějaké dotazy, eh, tak eh, si vás vyslechneme ještě dále. Proto bych rád eh, dal slovo členům výboru. Maria Lenikopa, děkuji. Já bych na úvod chtěla poděkovat panu Kazakovi, našemu zpravodaji, za velmi komplexní dokument, informativní dokument a e, zcela souhlasím s těmi výhradami, které tady zmínil. I s tématy, e, která budou pro parlament důležitá. Samozřejmě měl by existovat formální právní nástroj, který by ošetřil makrofinanční pomoc třetím zemím, ale příprava nařízení trvala velmi dlouhou dobu. A v v té době se situace výrazně změnila. Vyvstala například řada otazníků v souvislosti s užitečností takového nařízení a přes to, co jsme slyšeli od komise, nerozumím, jaký význam má nařízení, které se bude vztahovat jenom k období do konce roku 2013. Je to skutečně nařízení krátkodeché a e, budeme jej muset opět zvážit a komise také připravuje přeskum dalších externích finančních nástrojů. Nebylo by tedy rozumnější, místo abychom se připravovali na schválení tohoto řízení, abychom zvážili, zda bude vůbec kompatibilní s dalšími navrhovanými reformami. A další důležité téma, které tady pan Kazak zmínil, se vztahuje k pravomocím Evropského parlamentu. Chci vám připomenout, že po Lisabonu ehm, parlament získal důležitá práva a práva na iniciativu a bylo by velice obtížné si představit, jak by parlament sám mohl se vzdát části svých pravomocí. To je tedy problematika formy, ale pak máme ještě věcnou problematiku týkající se finanční krize a obecných diskusí v Evropské unii. Nelze, vážení kolegové, jednat, jako by vše bylo v pořádku, vše bylo bez problémů. Evropská unie prochází jednou z nejzásadnějších krizí od svého vzniku Potýkáme se s nestabilitou celosvětových trhů a proto i naše řešení by nemělo být nějakým záplatováním, nějakým ad hoc řešením, ale řešením komplexním. A to se týká také našich partnerů. Toto nařízení tedy, ale také reforma dalších finančních nástrojů by neměly být vnímány krátkodobě a s krátkodobým cílem, nejbrž globálně a koordinovaným způsobem tak, aby vzniklo řešení střednědobé a dlouhodobé. Děkuji. A není Hermut Schulz. Děkuji vám, pane předsedo. I já chci poděkovat panu zpravodaji za tento pracovní dokument. Je zde celá řada témat, která lze diskutovat a celá řada dimenzí, které zde vidíme. A sdílím také e, kritické pohledy na celé toto téma, e, pokud jde o předložený návrh. E, vrátím se trošku k tomu jednání o ICI a mám explicitní dotaz pro komisi. Proč nyní na konci roku 2011 máme návrh, který se e, vrací zpět k situaci před Lisabonskou smlouvou. Přece my zahajujeme e, přechodné období, kdy se chceme pohybovat vpřed. A proto by mě zajímalo, jakým směrem ze strany komise se bude tento nástroj ubíhat do budoucna, pokud jde o eh, jeho zasazení do portfolia všech finančních nástrojů, které máme. A pak se vrátím k tomu, o čem hovořili mý předřečníci a chci k tomu ještě jednu věc doplnit, co je pro mě velice důležité. Samozřejmě pro parlament je eh, naprosto zásadní, aby měl plné právo se vyjadřovat k tomuto tématu Eh, na to upozornil i pan zpravodaj, ale myslím si, že je tu ještě jeden aspekt. Eh, když hovoříme o politice, politické koherenci, eh, ta nesmí ležet pouze u jednoho, jednoho sloupu, jednoho, jednoho nástroje, který máme. Musí zde být i odpovědnost celého sektoru obchodu za komerční spolupráci se zasaženými zeměmi. To bych považoval za naprosto neodmyslitelné. My i v oblasti obchodu, přece v oblasti komerčního styku, nesmíme vycouvat z naší odpovědnosti za politickou soudržnost. Jinak bychom eh, otevírali eh, šuplík, kam dříve nebo později šoupneme veškeré své vztahy s třetími zeměmi. Další věc, kterou bych rád zmínil, se týká toho, kdy zpravodaj odkazuje na článek 6, eh, eh, odstavec 40, eh, část 4 a část 5. Nejedná se pouze o lidská práva a, a demokracii, jedná se minimálně i o čínský přístup k ochraně životního prostředí. Zde ve vztahu k financování a hospodářskému rozvoji třetích zemí bychom eh, měli vzít ohled na eh, hospodářský rozvoj eh, zbytku světa. A nakonec, když celkově mluvíme o makrofinanční pomoci a když tato pomoc má být napojena na jiné finanční nástroje, které máme, poté vyvstává dotaz o konkrétní situaci. Můžeme eh, z tohoto vytěžit nějaký přínos pro nás jako pro Evropskou unii, a nebo se musí jednat pouze o určité obecné uh, Eh, aspekty vývoje, hospodářského vývoje těchto, těchto zemí, přičemž Evropská unie by musela eh, plně podporovat, eh, plně podporovat jejich hospodářský rozvoj, nebo to bude znamenat i určitý význam pro nás jako Evropskou unii. Zkrátka, bude to jednosměrný styk, nebo to bude obousměrné, pokud jde tedy o formulaci té makrofinanční pomoci. Děkuji vám. Uh, before giving the floor again ještě než dám slovo opět Martinu Kazakovi, rád bych si dovolil dvě poznámky. Za prvé, myšlenka životnosti tohoto nařízení, tady je otázka k tomu již padla. A zda bychom měli trvat na tom, aby vzniklo nařízení pro pouhé dva, tři roky, nebylo by v tom smyslu lepší ponechat status quo, ehm, než abychom měli definitiv, než bude tedy definitivní rámcové nařízení, nebylo by ztrátou času, kdybychom se teď věnovali ehm, revizi přechodného rámce, rámcového nařízení. A druhá otázka, spíše filozofická. Od roku 2003 jsme Eh, bojovali a bojujeme za rámcové nařízení. A to proto, že eh, nemáme žádnou rozhodovací pravomoc, jelikož pravomoce má jenom rada. My máme pouze konzultativní úlohu. Nicméně od Lisabonské smlouvy jsme spolu zákonodárci a, a má tedy smysl, abychom my v parlamentu měli tedy rámcové nařízení, pokud to bude znamenat, že my takto ztratíme rozhodující slovo v každém případě poskytnutí makrofinanční pomoci jakékoliv zemi? Neznamenalo by to, že my se tím budeme připravovat o skutečnou moc, tím, že vyměníme rámcové nařízení za ztrátu pravomocí, kterým se dnes již těšíme při spolurozhodování o každém případu, zda tedy udělit nebo neudělit makrofinanční pomoc třetímu státu. To je skutečně na nás, abychom rozhodli, zda vůbec je to pro nás výhodné. Já myslím, že rozhodně není, ale slovo má Martin Kazak. този доклад. Радвам се, че и колегите, които се изказаха при обсъждането. Děkuji. A děkuji za formulaci kritických bodů, eh, které jste formuloval velmi dobře. Eh, vidím tedy, že tento výbor sdílí naše názory a tak abychom mohli reagovat naším úsilím zachovat své pravomoci, pravomoci Evropského parlamentu eh, zakotvené v Lisabonské smlouvě. Můžeme tedy předpokládat, že rozhodnutí o poskytnutí makrofinanční pomoci třetím zemím budeme se na tom takových rozhodnutí také podílet. A zároveň si uvědomuji, že i Evropská komise tady sehrává důležitou úlohu, protože eh, udělení takovéto pomoci se má vázat na ekonomickou a finanční situaci v dané zemi, eh, tedy u partnerů, jimž pomoc poskytujeme. A to si žádá od nás schopnost rychle reagovat. Nicméně nesmíme podceňovat Evropskou úlohu Evropského parlamentu eh, v ochraně demokracie a nesmíme toto redukovat pouze na finanční a rozpočtové aspekty Evropské unie. V této souvislosti si tedy myslím, že bychom měli nalézt vyvážené řešení, vyvážený přístup. A zároveň chci ještě položit otázku komisi. Nový návrh komise týkající se makrofinančního rámce bude obsahovat nějaký specifický návrh týkající se regulace makrofinanční pomoci. Zmínili jste, že by eh, toto mohl být nový dokument, ale možná nebude zásadně jiný. Můžete nám to prosím vysvětlit, tak abychom se my mohli rozhodnout, jak budeme postupovat dál s těmito návrhy, abychom tedy zachovali zájmy našich institucí a zároveň jednali koherentně. Eh, Bude komise chtít odpovědět na tuto konkrétní otázku? Můžete stručně odpovědět? Děkuji vám, pane předsedo. Ano, ačkoliv eh, toto není odpovědností generálního ředitele, eh, pro něž pracuji, rozumím tomu tak, že se připravuje nějaká zastřešující legislativa, která bude eh, zapojovat existující finanční nástroj do této zastřešující legislativy. To znamená, samotné MFA nebo způsob jeho fungování se věcně měnit nebude. To tež se bude týkat dalších finančních nástrojů. Tak tomu rozumím. Děkuji takže více méně eh, toto bude jenom zastřešující rámcové nařízení. Tolik eh, k naší první výměně názoru. My jsme zadali studii našemu politickému oddělení k této otázce a zmíněná studie by měla být dokončena do 29. února eh, příštího roku a jednat o této složce se bude 29.2. Ehm, a výsledky studie budou prezentovány na půdě našeho výboru. A e, pokud toto tak vyjde, tak e, se předpokládá, že se podaří prezentovat Eh, v břez, při březnovém zasedání 26. 27. března příštího roku. Nyní můžeme přejít k bodu 6 na našem pořadu jednání. Tady budeme projednávat návrh zprávy týkající se návrhu nařízení komise změna určitých nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy eh, přijímání určitých eh, opatření, tedy omnibus, eh, když v rámci AKI k takzvanému prováděcímu opatření sui generis, Naší zpravodajkou je paní Godelive Kvistutrovo a dávám jí slovo, aby mohla přednést návrh zprávy. Máte slovo, prosím. <coughs> Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Vážení kolegové, to co, leží, to, co leží před vámi, eh, má měnit 26 eh, nařízení v, eh, ve společné obchodní politice na základě ustanovení Lisabonské smlouvy. Jmenovitě jde o přizpůsobení nařízení podle článku 290 a 291 SFEU a článku 291 odstavec 3 SFEU. Až dosud v rámci obchodní politiky jsme v podstatě nepro, ne, neprováděli komitologický proces. Místo toho e, v poslední době rada rozhodovala e, například pokud jde o antingová opatření sama. E, Nyní je však v platnosti eh, Lisabonská smlouva a eh, tento zvláštní režim nyní nemáme. V rámci obchodní politiky musí Evropská unie nyní eh, jednat a rozhodovat, zejména prostřednictvím komise. Před vámi leží zpráva, která se zabývá 24 nařízeními komise. Já jsem k tomu přidala ještě dvě další nařízení. Je tím celá zpráva poněkud delší. Eh, jednáme celkem o 325 pozměňovacích návrzích Eh, které, eh, kterých je tolik, protože se musí opakovat pro všechna ta nařízení. Tím pádem bych eh, ráda předem navrhla, že bychom společně se sekretariátem zkusili vypracovat nějaký praktický proces pro odhlasování těchto návrhů, tak, abychom zde neopakovali 325 opakujících se pozměňovacích návrhů. Za další, co chci říci, já jsem toho eh, názoru, že eh, pokud jde o eh, názor komise, pokud jde o prováděcí akty a akty delegované, zde bych ráda zmínila několik stručných bodů. Jedna část pozměňovacích návrhů je, e, e, byla vypracována proto, protože memorandum o společném porozumění e, se neobjevuje dostatečně v návrzích komise. To si můžeme vysvětlit tím, že to společné porozumění bylo odhlasováno poté, co komise předložila, co, co vymyslela svůj návrh Nicméně teď už to existuje a tyto dvě věci musíme sladit. Eh, říkáme si eh, proto, jakým způsobem to sem zapracovat. A to už je dosti značný balík pozměňovacích návrhů, což jsou samozřejmě technické návrhy. Eh, politicky už se o tom hovoří dlouho a porozumění jsme dosáhli. Dále aktiv přenesené pravomoci, delegované akty. Ehm, zde se hovoří o jejich integraci do všech eh, komisí navrhnutých oblastí. Nicméně zpráva hovoří také o tom, že v nařízení GSP, o kterém se hovořilo s Kristofem Filnerem eh, a v AKP, že sem budou tyto akty také zahrnuty. My doporučujeme použití eh, aktů přenesené pravomoci v následujících případech eh, v těchto dvou nařízeních. Jednak pro přizpůsobení eh, jednoho nebo více příloh příslušného nařízení a za další pro stanovení konkrétních podmínek ustanovení jednotlivých článků. Nemusí to být použito ve všech případech, ale tam, kde tak říkajíc nějaké technické nebo správní věci mají určitý politický aspekt. Zde jsem názoru, že by bylo vhodné, aby sem byl zapojeni politici, aby byli zapojeni i političtí aktéři. Systém GSP je speciální případ. Všechny podněty od INTA z, probereme, eh, probereme postupně samozřejmě v návaznosti na zprávu pana Šolce, pokud jde o zavádění delegovaných aktů. Eh, tehdy jsme tento návrh podpořili a nyní eh, se toto v podstatě potvrzuje, protože už na začátku roku jsme věděli, že tato zpráva bude na stole právě nyní. i přesto, že komise e, použití delegovaných aktů e, nenavrhla. Potvrzujeme návrh komise e, přeskumného, pro, pro nasazení přeskumného řízení, pokud jde o boj proti, boj proti dumpingu a pokud jde o antisubvenční a bezpečnostní opatření. Pokud jde o návrh komise, zde bych navrhovala použití poradenského řízení ve všech případech, kdy je to nutné, eh, kdy je nutné, aby komise konzultovala před rozhodnutím členské státy. Nicméně toto, eh, toto eh, přeskumné konzultační řízení nesmí trvat moc dlouho. Nejde, nejde o to, abychom artificiálně prodlužovali celý postup, jde o to, abychom zohlednili novou smluvní situaci ve, e, skutečno, ve, ve e, situaci v terénu. Samozřejmě lze velice dobře rozlišit e, situace, kdy komise reaguje velice rychle a pružně, tak, aby bylo dost času na poradenství. Zpráva rovněž souhlasí návrhem komise v tom smyslu, že po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost ehm, musíme ehm, ehm, zohledňovat i e, případná konzultační, e, případné konzultační e, procesy, protože zde nemá rada žádné kompetence. Ovšem já si myslím, že místo včasných konzultací při zahájení tohoto procesu eh, měla by existovat určitá povinnost komise vůči členským státům a vůči parlamentu informovat a dát členským státům infor, eh, časné informace, aby tyto mohly zaujmout stanovisko. Důležitý bod, o kterém hovořilo už několik kolegů eh, v rámci první rozpravy, to jsou ty lhůty pro eh, antidumpingové a anti, antisubvenční nařízení. Eh, komise chce tyto lhůty prodloužit. Ehm, já si myslím, že, to, že by to nebylo ve všeobecném zájmu. V souvislosti s tím jsem i toho názoru, eh, jaký zaujal tehdy intervenující kolega a e, navrhuji zkrácení těchto lhůt 14 měsíců na antidumping a 12 měsíců na antisubvence. E, poté příprava zprávy, ten, e, to je zde nové. Ve většině těch nařízení doporučuje zpráva spravodajskou povinnost komise vůči parlamentu a vůči veřejnosti. Já si myslím, že toto odpovídá našim novým kompetencím a odpovídá to i přání eh, po vyšší transparentnosti eh, a vyšší informovanosti o jednáních se zavřenými dveřmi. Eh, samozřejmě nejde o důvěrné informace, nejde nám o porušování důvěrnosti informací při jednáních, Eh, samozřejmě jednání nelze, nelze eh, pořádat někde na tržišti, na náměstí, ale myslím si, že pokud nejde o důvěrné informace, eh, není důvod je nezveřejňovat v nějakých výročních, případně jiných zprávách, které by třeba vycházely každé dva roky. Myslím si, že je rovněž nutné, abychom hovořili o těch oblastech, které se přímo týkají přímý, přímých zásahů, přímého přístupu a kompetencí Evropského parlamentu. O těch musíme také informovat a e, tím můžeme zároveň provádět určitý stupeň kontroly, případně určitý stupeň monitoringu. monitoringu. Doufám, že e, touto zprávou, která, jak říkám, je spíše technického rázu, řeším všechny aspekty Lisabonské smlouvy relevantní pro tuto oblast. Doufám, že jsem je i pří, příslušně adresovala. Eh, snažila jsem se najít vhodnou rovnováhu mezi eh, novými právy parlamentu a mezi tím, abychom se vyhnuli příliš komplikovaným postupům. Eh, Děkuji předem za všechny poznámky a komentáře. Těším se, že budu do své zprávy moci zapracovat. Thank you <clears throat> very much. Děkuji mnohokrát. Zahájíme tedy diskusi. Nejprve eh, začneme u stínových zpravodajů. Vzhledem k tomu, že já jsem stínovým zpravodajem také, tak si dovolím několik poznámek. Lisabonská smlouva vstoupila v platnost před třemi lety téměř a nový proces jednání ve výboru eh, byl přijat teprve letos v únoru. A eh, uvědomme si, že tedy uplynula dlouhá doba, než se eh, ustanovení o prováděcích aktech a aktech přenesené pravomoci vlastně objevily, než tedy byla vzata v potaz nová ústavní a právní situace. Proto mohly nastat dvě situace. Jednak situace, kdy běžný postup ve výboru eh, neplatil, protože výkonnou pravomoc měla rada sama, nebo protože komise byla kontrolována několik členskými státy a komitologií, ale radou samotnou. Eh, to eh, jsou takzvané situace sui generis, kde komitologický postup neplatil. A Omnibus 1 nařízení se pokouší sjednotit tyto situace pomocí nového ústavního a právního rámce. Já bych zmínil, že návrh zprávy na naší zpravodajky je velice důkladný, podrobný, a nemusíme sice souhlasit s každým drobným návrhem, ale přesto eh, se shodneme na tom, že je to velmi kvalitní návrh zprávy eh, a je to tedy dobrý základ pro naši práci, který dává možnost kvalitního kompromisu. Eh, hlavní věcné otázky již zpravodajka tady projednala a já bych proto si dovolil jenom několik drobných poznámek. Aktiv přenesené pravomoci před Lisabonskou smlouvou e, takové akty oficiálně neexistovaly, ačkoliv takzvaný e, regulatorní postup s přeskumem e, byl jakýmsi předchůdcem aktů v přenesené pravomoci. Ale kromě případů, kdy se tento specifický postup uplatňoval, byly to regulatorní postupy se přeskumem, nastávaly další situace, eh, kde by nyní měly platit aktiv přenesené pravomoci, ehm, jak zpravodajka sama uvádí ve svém návrhu ehm, tam je již celá řada aktů v přenesené pravomoci uvedena. Spravodajka ještě doporučuje nějaké další takové akty. A myslím si, že budeme muset případ od případu zvážit, zda všechny tyto postupy eh, budou moci být ošetřeny formou aktů v přenesené pravomoci. Nezapomeňte na to, že podle smlouvy eh, ty to aktiv přenesené pravomoci by měly být obecné ve své povaze abstraktní tak, aby mohly být řešeny formou aktu v přenesené pravomoci, ale rozhodně takové hodnocení bude velice náročné, velmi podrobné a je potřeba k němu přistupovat případ od případu. Zvláště co se týče eh, nařízení eh, všeobecných celních preferencí. Eh, jak tady říká kolega Šulc, který tomu věnuje vlastní zprávu. Další problém se týká volby mezi poradním a přeskumným postupem u prováděcích aktů. E, s tím se e, objevuje řada nových postupů e, na řízení o komitologii. Já si myslím, že obecně se zpravodajka ve svém uvažování nemílí a tímto směrem se můžeme ubírat. Co se týče konzultačního postupu, který existoval v dřívějším komitologickém postupu od roku 1994, mohu se spravodajkou souhlasit v tom, že právní základ pro konzultační postup již není a měli bychom uvažovat o tom, zda je vůbec nějaký prostor pro komisi, ještě než se zaangažujeme, než se objeví nový prováděcí akt, zda by mohla proběhnout nějaká neformální konzultace s členskými státy, tak, aby rozhodnutí komise bylo kvalitnější. To zatím zůstává nezodpovězeno. A pokud jde o časové limity pro komisi k tomu, kterému rozhodnutí souhlasím s názorem zpravodajky v tom smyslu, že bychom neměli prodlužovat čas, který je tam stanoven, protože eh, tato rozhodnutí k prováděcím aktům musí být přijata co nejdříve a tím není dotčena Eh, možnost úvahy k širším aspektům této otázky. Obecně však platí, eh, že bychom neměli nechávat otevřenou dobu pro rozšíření časové lhůty ne, oproti těm, které jsou stanoveny v současném nařízení. Naopak, tam, kde by byla možnost ty termíny zkrátit, eh, tak jak zpravodajka navrhuje, to je Eh, cesta, kterou bych já podpořil. Možná bychom problematiku časových lhůt mohli ještě ponechat na eh, některá z příštích zasedání. Já samozřejmě sám eh, budu příznivě nakloněn jakýmkoliv návrhům v tomto smyslu. Rozhodně bychom neměli souhlasit s prodloužením těchto časových lhůt. Je tomu tak proto, že samozřejmě podnikatelské subjekty potřebují určitou jistotu pro svou práci, pro své podnikání a samozřejmě jakékoliv průtahy eh, podnikání nepomohou Tedy vyčkávání na rozhodnutí komise v tomto smyslu by nebylo dobré. Obecně chci říci, že máme výborný návrh zprávy. Ehm, ještě bychom měli e, udělat drobné analýzy, abychom tento text možná trošku doladili. E, a nyní bych tedy rád zahájil rozpravu. Chtěl bych se zeptat, zda další stínový zpravodajové se chtějí vyjádřit, ten Kochler z ALDE. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Já tuto složku pře- přejímám od pana kolegy Kazaka. E, omlouvám se za to, že chraptím jsem nachlazená. Chci poděkovat paní zpravodajce za e, tuto velice dobře udělanou technickou zprávu. Je to zpráva velice důležitá a vyžaduje od nás konkrétní kroky. Jak říkal i sám pan předseda, eh, nyní už uběhly dva roky od vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost a v obchodní politice velice často dochází k situaci, kdy máme velice podrobné, přesné postupy eh, a musíme najít nová pravidla, nová nařízení. Jak doufám, můžeme vycházet z toho, že v tomto případě Rada až do konce procesu eh, uzavření této zprávy, myslím, mm, bude toho názoru, že Lisabonská smlouva má určitý význam. Eh, většina věcí už byla zmíněna, eh, buď vámi paní zpravodajko nebo panem předsedou. Chtěla bych zmínit jenom stručně dva body. Jednak u bodu 6, tady ten přeskumný nebo poradní postup, eh, já považuji za velice důležité to, když EU má určité opatře, určitá opatření pro ochranu nebo naopak proto, aby ukázala zuby v obchodní politice, tak aby tato opatření byla také funkční a aby mohla vstupovat v platnost rychle, jinak nejsou moc účinná. A proto považuji váš návrh za velice správný jsem ráda, že zde dáváte důraz na tu rychlost, eh, rychlou funkčnost eh, těchto věci, věcí a u bodu 9, u těch lhůt, eh, já jsem toho názoru, že prodloužení, tak jak ho navrhuje komise, není žádoucí a neměli bychom ho podpořit. Jako parlament bychom naopak měli skutečně navrhnout zkrácení těchto lhůt a doufejme, že budeme moci dosáhnout kompromisu a výsledku, který podle našeho eh, podle eh, našeho vnímání situace bude dosti účinný, dosti funkční a bude poskytovat dostatečné ochranné opatření. Nakonec eh, nastavení pragmatického postupu pro schvalování těchto eh, pozměňovacích návrhů pro těch 24 nařízení považuji za velmi dobrý. Já si myslím, že jinak bychom strávili celé dvě plné schůze pouze hlasováním. A děkuji vám za tuto iniciativu a plně vás v ní podporuji. I don't have any... Nikdo další už se nehlásí o slovo. Takže si teď vyslechneme komisi. kterou zastupuje paní Jorgensen. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych ráda poděkovala zpravodajce a jejímu týmu za práci na tomto návrhu zprávy. Komise je velmi vděčná za tu práci, kterou odvedli na přípravě tohoto návrhu a vítáme úsilí tohoto parlamentu dosáhnout pokroku u tohoto velmi složitého, ale důležitého tématu. Komise má několik poznámek k návrhu zprávy. Doufá, že tím pomůže výboru v dalších úvahách. Je to technická a detailní otázka, takže já bych dnes ústně zdůraznila pouze ty hlavní připomínky a potom vám pošleme prostřednictvím sekretariátu písemně podrobnější připomínky, které vám poslouží pro vaši práci. Dnes se podívám na strukturu vysvětlujícího prohlášení, které je v závěru návrhu zprávy. Připomenu rozdíl mezi Omnibusem 1 a Omnibusem 2. Omnibus 1 se týká všech rozhodovacích postupů sui generis, které zatím ještě nebyly předmětem standardních eh, postupu na výborech a vrátím se také k těm aktům v přenesené pravomoci. Omnibus 2 se týká všech existujících komitologických postupů v legislativě o obchodní politice a obsahuje možnost v případě potřeby je přetransformovat v akty v přenesené pravomoci. Vrátím se tedy k tomu vysvětlujícímu prohlášení. První Změny se týkají existujícího komitologického postupu. Hodně věcí se týká změny referencí ze starého na nový komitologický systém. Tyto změny nejsou potřebné, protože budou udělány článkem 13 automaticky v novém komitologickém nařízení. Změny se musí udělat jenom v případě, kdyby ty automatické změny provedené článkem 13 nebyly vhodné. To znamená, když například poskum, postup přeskumu nebo poradní eh, by měl být eh, přeměněn v poradní postup podle názoru zákonodárce. Pokud jde o další nařízení, které nekryje návrh komise, tak zde máme dvě nařízení. První se týká zpracovaných zemědělských výrobků. To by podle našeho názoru nemělo být zahrnuto do tohoto aktu. Používá obchodní právní základ, ale velmi úzce souvisí s ostatními politikami EU a komise chce předložit návrh, aby se toto nařízení nebo tyto akty velmi brzy dostaly do souladu se s Lisabonskou smlouvou a také v souladu se společnou organizací trhu pro zemědělské produkty. Druhé nařízení je taky velmi úzce napojeno na další evropské nástroje a my ještě musíme rozhodnout, kde budeme s tímto nařízením nakládat. Možná by to bylo lepší v Omnibusu 2 než v Omnibusu 1. Třetí bod se týká společného porozumění, o kterém hovořila také zpravodajka. Ten návrh byl vytvořen ještě dříve, než bylo dosaženo dohody o tomto porozumění a musí se to tedy opravit. Je to jenom technická otázka a samozřejmě komise je ráda, že se provádí potřebné změny v průběhu zákonodárného procesu. Čtvrtý bod se týká aktu přenesené pravomoci. Zpráva tam zařazuje celou řadu dalších aktů přenesené pravomoci, Eh, s výjimkou záchranného mechanismu pro Čínu a pak jsou zde další věci, které zde komise nezahrnula. Pokud jde o změny týkající se delegovaných aktů, nebo tedy aktů v přenesené pravomoci, jsou zde akty, které navrhuje komise pod eh, Omnibusem 2, protože v současné době podléhají tradičnímu komitologickému procesu. Je na komisi a radě, aby rozhodli, zda chtějí sloučit eh, tyto dva omnibusy a jak s tím chtějí naložit. Eh, komise velmi ráda bude diskutovat eh, o přístupu k tomu přechodnému záchrannému mechanismu pro Čínu. Další bod je, že komise navrhuje začlenit celou řadu aktů v přenesené pravomoci do Omnibusu 2. Největší rozdíl je v tom, že je zde stažení z GSP+, tam komise navrhuje prováděcí akt, protože současný návrh Omnibus 1 usiluje o to, aby se tam provedlo co nejméně změn ve stávající struktuře nařízení ale v návrhu pro nové nařízení o systému všeobecných celních preferencí GSP komise navrhuje aktiv přenesené pravomoci, protože tam je rozdíl oproti stávajícímu nařízení, ale to bude samozřejmě předmětem dalších diskuzí. Šestý bod, eh, přeskumný nebo poradní postup, eh, to je podle jednotlivých instancí. Návrh Omnibus neusiloval o změnu status quo v této oblasti. Je ale pravda, že v některých nařízeních, která byla přijata po Lisabonu, především eh, ohledně Koreji, byl použit poradní postup. To je také oblast, která si zaslouží přeskum eh, ustanovení po ustanovení. Komise se chce podívat na možnost, jak více využít přeskumný postup. Eh, pokud jde o poradní postup, o kterém dnes hovořila i zpravodajka a předseda, tak tam komise vítá že zpravodajka souhlasí s tím, že konzultace by měla být odstraněna, aby nevznikaly žádné nové procedury sui generis a aby se zajistilo, že to bude v souladu s obecnými pravidly pro kontrolu. Nicméně není to v souladu s nařízením o komitologii, že bychom teď eh, explicitně řekli, že komise musí dát státům možnost vyjádřit svůj názor do toho obecného nařízení. To by se blížilo ad hoc verzi poradního postupu a to by nás přivedlo zpátky k postupům sui generis a právě o jejich odstranění se tento návrh snaží. Pokud jde o lhuty pro opatření na antidumping a proti dotacím, tak tam souhlasíme se spravodajkou která hledá nová řešení. Nicméně je nám líto, že musíme říci, že navrhované řešení asi pro komisi přijatelné není. Zkrátilo by to období potřebné pro vyšetřování. Některé z technických aspektů vypadají tak, že pro členské státy by bylo obtížné rozhodnout, zda vy vyšetřování bude nutno využít odvolacího výboru nebo ne. A myslíme si také, že to není právně možné, abychom stanovovali lhuty pro zasedání odvolacího výboru nebo eh, pro pozměňovací návrhy. Není to v souladu s komitologickým nařízením a myslíme si, že ustanovení nebo vytvoření takovýchto pravidel by podkopalo pravomoci komise, protože by to omezilo její manevrovací prostor. Jak jsem říkala v úvodu, vzhledem ke složitosti tohoto tématu vypracujeme své připomínky písemně a pošleme je v následujících dnech sekretariátu. Takže na závěr bych ještě ráda znovu poděkovala zpravodajce a jejímu týmu a chci vás ujistit, že komise bude i nadále s vámi v kontaktu. A ještě jednou vítám to, co zde eh, řekla zpravodajka i pan předseda. Samozřejmě jsme připraveni spolupracovat s vámi, abychom co nejdříve dosáhli výsledku. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě vezmeme v úvahu písemné připomínky komise. Helmut Schulz požádal o slovo. Takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Plně souhlasíme se spravodajkou a děkuji za opravdu skvělou práci. Změna tohoto nařízení v podstatě 26 nařízení. Já jsem rád, že jste zmínila těch 26 a myslím si, že bylo důležité začlenit to do tohoto návrhu, který se odlišuje od toho původního návrhu komise. Je důležité, aby to bylo v tomto nástroji. Musím říci, že bychom měli projít všechny pozměňovací návrhy, všechny ty změny, Poté, co jsem si vyslechl vysvětlení komise, tak se obávám, že naše přání dospět velmi rychle k dohodě o novém Omnibusu 1, že to může trvat trochu déle, než jsme očekávali. Já chci říci komisi, že opravdu očekávám, že najdeme společné řešení pro rámec Omnibus 1. A také bychom se měli zamyslet nad tím, jaká by mohla a měla být pozice rady, protože musíme dosáhnout eh, dohody s radou. A to znamená, že musíme už teď velmi explicitně a velmi opatrně diskutovat o všech eh, záležitostech, eh, i o těch, o kterých se zmínil předseda, to znamená právní statut tohoto návrhu, především pokud je o aktiv přenesené pravomoci. O těchto věcech bychom měli diskutovat ještě podrobněji a děkuji za to, že jste řekla, že nám pošlete vysvětlující prohlášení k těmto záležitostem. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě to, co říkáte v Němčině, že ďábeli v detailech, to je řečení, které existuje ve všech jazycích, včetně mého. A teď dáme ještě na závěr slovo naší zpravodajce. Děkuji. Já budu velice stručná. Eh, pokud jde o ty lhůty pro Eh, antidumpingové nařízení a pro ty procesy já si myslím, že eh, v rámci jednání, zda to prodloužíme nebo zkrátíme, to se zkrátka dohodneme, to nebude velký problém. A potom k vaším eh, poznámkám pane předsedo, pokud jde o ty právní akty v přenesené pravomoci, v tom, že s tím vždy nesouhlasíte a že by se to mělo projednávat případ od případu. Zde Opět bychom se mohli shodnout. Já myslím, paní Kort Merín eh, hovořila o eh, radě a uznání, že, eh, že Lisabonská smlouva skutečně platí. Mm, víte, já si myslím, že zde až v jednání s radou uvidíme, co, jaké je přesně stanovisko rady, jak to říkal konec konců i kolega Scholz, budeme jej muset zohlednit. Druhá poznámka pana Šolce, zda to půjde tak rychle, eh, jak to chceme. No, víte co, když to nepůjde rychle, tak to půjde pomalu, ale dříve nebo později. Eh, zkrátka budeme hlasovat a dříve nebo později zkrátka se komise nějakým způsobem vyjádří. To není nic nového. Já myslím, že můžeme být velice klidní. A eh, těším se jsem velice napjatá, co si přečtu v těch tady písemných připomínkách komise. Eh, pokud eh, se máme zahrnout dodatečná nařízení nebo ne, samozřejmě o tomto lze eh, jednat. Nicméně hovoříme o obchodní politice a obchodní politika je v celé nové situaci, tak se ptám, proč bychom ji sem neměli zahrnovat. Poté z komise několikrát zaznělo, my, my souhlasíme, ale to už je v Omnimusu 2 nebo někde jinde. Víte co, pokud to má už někde být, tak nevidím ten problém v tom, že bychom měli hovořit v rámci konzistence o tom samém ještě jednou. Samozřejmě můžeme navrhnout, že bychom o Omnibusu 1 a 2 jednali dohromady. Samozřejmě znamenalo by to poněkud zdržení pro Omnibus 1, ale bylo by to potom všechno pokupě a měli bychom výsledky najednou. Já už mám dlouholeté zkušenosti s jednáním komise a upřímně řečeno nejsem připravena začít si myslet, eh, že Eh, chviličku bude ticho a poté se to začne řešit. Eh, nezlobte se na mě, ale zkrátka máme to, co máme, eh, musím to tak říct. Konec konců už jsme několikrát zažili, jakým způsobem komise jedná. Ale, jak říkám, navrhuji, že můžeme tyto dva balíčky projednávat společně. Možná, že by to nebylo vůbec špatné. Děkuji. Ja. Eh, a potom ještě, pardon, ještě poslední věc. Já jsem naprosto připravena eh, diskutovat s vámi o tomto tématu. Eh, já si myslím, že ale to má smysl, až nám odevzdáte ty písemné připomínky. To je poslední věc. Well, there was a formal suggestion by our rapporteur to meet. Naše zpravodajka navrhla, že by se spojili tyto dva materiály, Omnibus 1 a Omnibus 2. Mohla by se komise jen eh, v rámci úplnosti zmínit o svém názoru na tuto možnost? Thank you. Um, as Omnibus one... Děkuji. Omnibus 1 a Omnibus 2 jsou eh, různé návrhy, které se ovšem týkají věcí, které jsou provázány, tak eh, se na to určitě podíváme ale určitě bychom potřebovali přesvědčivé návrhy na to, abychom je mohli projednat společně, nebo tedy alespoň v balíčku. Je zde ovšem otázka jiného přístupu. Je to otázka především pro Evropský parlament a pro tento výbor, jakým způsobem chcete uspořádat tuto práci a jak se rada dívá na práci na těchto záležitostech. Nicméně my jsme připraveni na tom pracovat na této možnosti, kterou potom předložíme parlamentu a radě. Pokud vím, spojení obou těchto záležitostí by znamenalo, že by to trvalo asi měsíc, protože sekretariát mi řekl, že o Omnibusu 2 se bude hovořit až v prosinci. Já se na to podívám na schůzi koordinátorů, požádám koordinátory, aby vedli první rozpravu na toto téma a ponecháme zatím otevřenou otázku, zda bychom měli spojit obě dvě tyto záležitosti. Děkuji. Pokud nedošlo k žádné změně, nebo nedojde k žádné změně, tak 7.12. lhu tak předložení pozměňovacích návrhů. Prosím. Pane předsedo, pokud spojíme obě dvě tyto věci, tak musíme stanovit lhutu pro podávání pozměňovacích návrhů, takže bych eh, řekla, bychom počkali na schůzi koordinátoru. Ano, proto říkám, pokud nedojde k žádným změnám, takže počkáme. Zůstane to tak, jak to je. Dokud eh, koordinátoři dnes nerozhodnou, zda bychom měli obě dvě tyto věci spojit. Kdyby ano, tak potom samozřejmě by se pro obě záležitosti odložila lhuta k předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji a teď můžeme přistoupit k bodům 7 a 8 společně. Je to projednání dvou návrhů zprávy. Jedná se o dvě záležitosti. Bezpečnost chodců a zdroje světla se světelnými diodami LED a druhá přistoupení Unie k předpisu Evropské hospodářské organizace Spojených národů číslo 29 UNECE. Já jsem zpravodajem pro obě záležitosti a navrhuji, abychom je projednali společně. protože se týkají stejného typu záležitosti. Nařízení jsou projednávána v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů. Na jedné straně zde máme jednotné technické předpisy pro eh, vozidla, vybavení a světla. světová organizace Spojených národů bezpečnosti chodců k návrhu předpisu Evropské organizace Spojených národů o zdrojích světla využívání světelných eh, dohod. Eh, stanovuje předpisy, my jsme do toho vstoupili v roce 1998. Komise jedná za Evropskou unii a rada rozhoduje se souhlasem parlamentu, abychom přistoupili k tomuto novému nařízení. Potom uznáme ekvivalenci nařízení UNC s tím evropským schvalovacím systémem a potom se ten systém UNC stane součástí našeho systému. Už 126 předpisů bylo tímto způsobem eh, schvalováno v rámci bezpečnosti chodců, ochrany životního prostředí a především obchodu vzájemné uznávání těchto předpisů usnadňuje harmonizaci mezi 56 členskými státy UNECE ale často jsou tyto standardy přejímány i třetími zeměmi a tím se byrokracie ještě více snižuje. V obou eh, oblastech musí parlament eh, poskytnout svůj souhlas. Jakmile budou tyto nařízení přijata, tak se stanou eh, součástí systému schvalování. Jak jsem říkal, je také možné uplatnit nařízení UNEC jako povinná jako tomu bylo v případě 62 předpisů. Jako zpravodaj navrhuji, abychom uvítali úsilí o harmonizaci, protože tím se vytvářejí standardy, které jsou široce dodržovány. V co nejširším měřítku, jak jsem říkal, jsou dodržovány ekologické standardy, podporuje se obchod a proto si myslím, že bychom měli dát svou podporu. Takže teď si tady vyslechneme komisi, která se vyjádří také k technickému obsahu nařízení. Je zde mezi námi pan Filip Jean, který sedí po mé pravici. Máte slovo. Děkuji. Já jsem Flo Elix, jsem zde místo pana Žána a také pracuji na tomto tématu. Takže děkuji za to, že jste mi dal slovo. Velmi stručně před, prezentuji nařízení UNECE. Jak jste říkal, hovoříme o nařízení, které je vytvářeno na mezinárodní úrovni. Jak jste stručně zdůraznil, znamená to, že tyto požadavky by byly uplatňovány nejen v EU, ale i ve všech dalších zemích, eh, které eh, podepsali 58. dohodu UNECE. Mezi těmito zeměmi jsou i důležité země pro výrobce automobilů, pro automobilový průmysl, především Japonsko, Korea, ale také Rusko, Ukrajina a tak dále. Pokud přistoupíme k tomuto nařízení UNECE, bude to znamenat, že stejné požadavky budou platit ve všech těchto zemích, které uznávají nařízení UNECE a to by samozřejmě usnadnilo práci evropského průmyslu, který by musel splňovat pouze jednu sadu požadavků, které by byly také společné pro další země mimo EU. Nejdříve zde máme nařízení 29 Týká se to struktury vozidla a je to samozřejmě velmi důležité především v případě nehody, tedy z hlediska bezpečnosti. Zlepšuje se tím ochrana osob cestujících v těchto vozidlech, především pracujících, protože toto nařízení se týká především kamionů takže se to týká tedy především řidičů kamionu. K tomu nařízení 29 UNECE. V jiném textu nařízení 661 z roku 2009 se odkazuje právě na toto nařízení UNECE. Týká se to obecné bezpečnosti motorových vozidel. A toto nařízení specificky odkazuje na nařízení 29 UNECE. Takže je to jasná indikace, že bychom měli přistoupit k tomuto nařízení 29. Další nařízení. První z nich se týká LED diod. To se týká viditelnosti automobilu. I zde je možnost aby výrobci automobilů instalovali tento osvětlovací systém, který spotřebovává méně energie. A pak zde máme další nařízení o bezpečnosti chodců, což je samozřejmě velmi důležité pro ochranu chodců. Pak zde máme tedy to nařízení o LED diodách, to je nové nařízení, které bylo právě vypracováno na úrovni OSN a očekáváme stanovisko k tomuto nařízení. Samozřejmě další země zatím ještě očekávají stanovisko EU také. Myslím si, že, jak už jsem řekl, tak tyto texty by opravdu pomohly evropskému průmyslu, usnadnili by mu mezinárodní obchod A možná důležitým bodem, který bychom měli zdůraznit, je, že v UNECE má Evropská unie 27 hlasů, je tam 56 členů a my z toho máme 27 hlasů, takže vidíte, že pozice EU je dost rozhodující, pokud o to, abychom měli kvórum na přijetí tohoto textu. vzhledem k tomu, že my podporujeme tento systém a snažíme se motivovat další země, jako je Čína, Indie, k tomu, aby se připojili, oni zatím ještě nejsou členy, zatím jsou jen pozorovateli, tak se také očekává, že půjdeme příkladem a přistoupíme tedy k nařízení UNECE a pozbudíme i další země, aby se připojili k těmto nařízením a začali uplatňovat stejné požadavky v oblasti automobilového průmyslu všude na světě. Rád bych také řekl, že nařízení 29 a nařízení o ochraně chodců a LED a eh, osvětlení jsou na pořadu jednání následující schůzky v Ženevě eh, v březnu 2012. Eh, takže do té doby budeme připraveni hlasovat o tomto textu a přistoupit k těmto nařízením UNECE. Už to bylo původně v listopadu na pořadu jednání, ale bylo to přesunuto až na březen, protože v listopadu jsme nebyli připraveni hlasovat o textu o bezpečnostních chodců. EU zastoupeno komisí v Ženevě bude snad moci hlasovat pro a přistoupit k tomuto nařízení, proto my žádáme parlament o souhlas s tím, abychom přistoupili k tomuto nařízení UNECE. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A jako první Daniel Kaspery. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, děkuji také komisi za úvod k tomuto tématu. Já za mou frakci chci signalizovat, že podporujeme stanovisko pane předse, pana předsedy a těšíme se na to, že tento, tuto složku přivedeme k brzkému konci. Děkuji. Albert Range, zdá se, že to probíhá diskuse pouze od Němců. Eh, no víte, když se v Německu stavějí dobrá auta, tak se nedá nic dělat. Eh, pane předsedo, i my podporujeme tento návrh. Eh, pro nás je vždy důležité, zejména v oblasti bezpečnosti a v oblasti ochrany životního prostředí, abychom my jako parlament jednali jednotně. Pokud toto nařízení odpovídá našim standardům, a v tomto případě to tak je, můžeme s ním jedině souhlasit. Děkuji. Děkuji. Jak říkala komise, je zde zájem, abychom toto zvládli co nejrychleji vzhledem k tomu rozhodnutí v březnu. Proto jsem se rozhodl vzít v potaz i zájem Unie rychle jednat Eh, zejména vzhledem k tomu, že zjednodušené, zjednodušený postup zde není použitelný, rozhodl jsem se eh, připravit návrh doporučení a to při eh, nejbližší příležitosti, konkrétně tady ten návrh máte ve svých složkách. Hlasovat budeme na příštím našem zasedání, to znamená 20 prosince. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů eh, bude do 24. listopadu, přičemž samozřejmě ve finále jde o hlasování ano nebo ne. Dobrá, děkuji vám. Posouváme se k položce číslo 9 na našem pořadu jednání. Eh, dohoda EU Gruzie o ochraně zeměpisných označení původu zemědělských výrobků a potravin. Rovněž i toto je projednání návrhu doporučení. Já jsem zpravodaj a toto je vlastně poprvé, kdy se toto téma objevuje na programu našeho výboru. Nicméně opět i zde jsem se rozhodl už nyní předložit formální návrh doporučení v rámci zájmu urychlení eh, celého tohoto procesu. Myslím si, že i v tomto případě eh, je v zájmu Evropské unie jednat co nejrychleji. Jak je uvedeno v mém návrhu doporučení, myslím si, že bychom tuto dohodu měli podpořit. Návrh doporučení je v tomto smyslu, myslím, dost jasný. Nyní zahájíme rozpravu k tomuto bodu za jednotlivé frakce a začneme kým? Začneme Lajme Andrikieny za EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Mám několik poznámek. Pokud jde o komplexní eh, dohodu o volném obchodu, toto je i nadále eh, zálež, závažným tématem v obchodním dialogu s Gruzí. Uzavření této dohody mezi EU a Gruzí, pokud jde o ochranu zeměpisných označení původu zemědělských výrobků a potravin, můžeme je nahlížet jako významný krok stejným směrem v obchodních vztazích EU-Gruzie. Geografická označení jsou klíčovým prvkem, který doplňuje eh, koncept DCFTA, komplexní dohody o volném obchodu. Je to důležitý přístup, eh, přístup právě pro Gruzii, která má hospodářství založené na zemědělství. Tímto se mají chránit zeměpisná označení všech zemědělských výrobků a potravin, včetně vín a tvrdého alkoholu a podporu hospodářství v eh, této oblasti, podporu místních zemědělců a to jak na území Gruzie, tak na území Evropské unie jako celku. E, důležité je zmínit to, že tato dohoda je výsledkem dlouhodobých jednání a dlouhodobé přípravné práce e, ze strany veřejného sektoru v Gruzii a ze strany EU a jako taková je velice důležitým krokem vpřed pro obchodní e, prostředí v Gruzii a pro zemi jako, jako celek. Ochranné mechanismy jedinečných metod eh, a jedinečných produktů pocházejících z konkrétních eh, regionů nebo, nebo zemědělských oblastí obsahují jak restriktivní, tak komparativní akce. Restriktivní opatření zahrnují pr- eh, zákaz produktů a jejich prodej, pokud tyto produkty nejsou předmětem souhlasu a kooperativní mechanismy zahrnují založení společného výboru pro EU a Gruzi pro podporu a výměnu informací týkajících se provádění této dohody, což znamená, že ochranné, ochranné výhody jsou pro obě strany. Gruzie je mimo jiné prvním z východních partnerů, která, která dělá tento důležitý krok vpřed pro podporu a zlepšení kvality domácí zemědělské výroby. Proto bychom měli gruzínskou stranu podporovat v tom, aby zvyšoval počet svých zeměpisných označení původu. Myslím si, že bychom eh, uzavření této dohody měli podpořit. Děkuji vám. Eh, je zde někdo od komise, aby se tímto zabýval? Myslím si, že ne, ale myslím si, že eh, komise bude souhlasit. Nicméně já bych se rád vrátil k tomu mému vysvětlujícímu prohlášení, kde popisuji, proč bychom tuto dohodu měli podpořit. Jedná se o ochranné zeměpisná označení původu zemědělských výrobků a potravin, ale kromě toho bych řekl i to, že na straně EU tato dohoda zajišťuje, že těch zhruba 820 eh, označení původu Eh, se eh, kromě jiné, mimo jiné týká dalších 19, eh, 1930 vín a 320 druhů tvrdého alkoholu ze strany Evropské unie. Na gruzínské straně v době jednání neexistoval žádný centrální rejstřík označení původu. A to ani pro vína. Takže hovoříme o nějakých 18 zeměpisných označeních z Gruzie. Samozřejmě budou chráněna i jiná označení původu z Gruzie, eh, pokud se Gruzie rozhodne, že tyto produkty přidá na svůj seznam chráněných zeměpisných označení. Eh, já si myslím, že vzhledem k tomuto, vzhledem k ambici této dohody, která se týká velice omezeného sektoru, Eh, můžeme říci, že eh, je to dobrý základ pro budoucí velice dobrou komplexní dohodu o volném obchodu a souhlasím s vámi, paní kolegyně, v tom, co jste řekla. Takže myslím si, že tuto rozpravu můžeme dobře uzavřít. Eh, časový plán pozměňovací návrhy 23. Eh, listopadu a 20. prosince se bude hlasovat na výboru. Tím se dostáváme na konec našeho ranního bloku zasedání. Eh, pokračovat budeme odpoledne ve 3 hodiny. Přesně prosím. Děkuji vám za pozornost.